Right, dear colleagues. Takže, milí kolegové, eh, mohu-li požádat všechny členy DV a LIBE, aby tedy v tichosti odešli. Prosím, opuste tuto místnost v tichosti. Jsme trošku ve spoždění, takže teď budeme diskutovat o bodu číslo 5, eh, čili eh, první diskusi o doporučení Radě komise a k jednáním o souhrné dohodě EU Azerbajdžán eh, ke zprávě naší kolegyně. Noriky Nikolaj, náš výbor by měl vyjádřit vůči vyjednavačům naše očekávání pro to, aby se zabezpečilo, že mm, nedojde ke žádnému zneužívání. Jistě si vzpomenete, že rozšířené zasedání Eh, před dvěma měsíci hovořilo o delegaci, která eh, by měla je do konce května a doufáme, že dostaneme pozitivní zprávy z Bako i co se týče pomoci mm, a propuštění určitých vězňů. Eh, zároveň parlament má právo vyjadřovat své stanoviska eh, v rámci vyjednávání, aby nedošlo k žádným těžkostem do budoucna. A nyní dávám slovo paní Nikolaj. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, Teď tady se jedná o novou dohodu, eh, která je nutná protože naše vztahy s Azerbajdžánem jsou založeny na dohodě z roku 1999 a to už je poměrně drahná doba. Eh, pro Azerbajdžán jsme hlavním obchodním partnerem. Ráda bych připomněla, že Evropská unie má Eh, činí více než 50 celkového obchodu v Azerbajdžánu. 55 eh, mm, exportu jde eh, do této země a naše hospodářské vztahy jsou poměrně silné. Bilaterální obchod obchodní dohoda je zatím řízena podle příslušné dohody z roku 1999. E, tato dohoda je nepreferenční dohodou, ani Evropská unie, ani Azerbajdžán nemají tarifní výhody či preference kvantitativní omezení jsou rovněž zakázána na bilaterální úrovni v rámci obchodu. Minulý rok byla zahájena vyjednávání, v nich se pokračuje a já doufám, že naše doporučení budou hrát významnou roli také do budoucích vyjednávání. Eh, máme konfli usnesení o konfliktu, na to si ještě vzpomínám a to jsem také zapracovala do své zprávy. Nová dovo, dohoda by měla být uzavřena samozřejmě pro užitek obou stran, zejména v zájmu občanů eh, pro nás nejdůležitější zůstávají lidská práva, zásada právního státu, demokracie. Všechny tyto zásady jsou zakotveny v evropské politice sousedství a podporu a zvyšující se osvětu mezi EU a Azerbajdžánem týkající se užitečnosti nových možností, které by vyplývaly z nové, hodnoty, z nové dohody v souladu s naším politickým stanoviskem a s naší tradicí. Podporuje Evropský parlament územní integritu v rámci mezinárodního uznání a v rámci mezinárodního práva. Doufáme, že obě strany, které mají, které mají dva spolupředsedy a v souladu s mezinárodní dohodou a příslušným usnesením dojde k mírovým řešením v, náhor, v náhorním Karabachu. Pro nás lidská práva eh, zůstávají skutečně největší největší obavou. E, musíme posílit stávající rámec ve spolupráci právě v této oblasti, v oblasti genderové rovnosti a e, také vítám novou, nový finanční rámec a podporu, kterou Evropská unie poskytuje nevládním organizacím, které vyvíjejí aktivity v oblasti lidských práv. Také významná pro nás je justiční reforma, kde očekáváme, že bude nastolena spravedlnost pro všechny. Potřebujeme specifická ustanovení v boji proti korupci, vyhýbání se placení daní a praní špinavých peněz a také co se týče našich hodnot, je tady význam pro svobodná a pluralistická média. Evropská unie a Azerbajdžán eh, musí spolupracovat na zlepšením dialogu s občanskou společností a se zapojováním nevládních organizací do sociálního společenského života. Co se týče obchodu, Evropská unie bude podporovat Azerbajdžán pro provádění určitých strukturálních reform pro zlepšení kom- konkurenceschopnosti i pro sociální rozvoj, pro diverzifikaci ekonomiky. My se domníváme, že je nezbytné povzbuzovat podnikatelství a malé a středně velké podniky pro možnost zlepšení hospodářského růstu. Eh, eh, jedna z hlavních oblastí nedohody je, že v současném době Azerbajdžán je pro Evropskou unii významným strategickým partnerem. Pro Zhruba 5 procent evropské poptávky po ropě proudí právě z Azerbajdžánu. A zabezpečuje příslušné zásobování z Kaspické oblasti. Dále eh, chceme posilovat právě tuto spolupráci v oblasti energetiky, protože to je nejenom pro užitek naší ekonomiky, ale je to také možností zlepšit bezpečnost eh, v oblasti energetického zásobování. Ráda bych se také zmínila o transnatolském ropovodu tento projekt bude dovážet přírod, pli, plyn z Azer, je to plynovod z Azerbajdžánu přes Turecko do Evropy. Doufám, že tento projekt bude moci být ukončen. A v neposlední řadě bych ráda upozornila na dvě věci, které podle mého názoru jsou nesmírně významné. Abychom měli úspěšnou dohodu tak je pro nás nesmírně důležité eh, znásobit parlamentní spolupráci. Dovolte, abych se zmínila o tom, že v tomto období jsme měli velmi dobrou spolupráci s našimi kolegy z azerbajdžánského parlamentu a doufám, že eh, dojde eh, k aktualizaci také v interparlamentní struktuře abychom mohli podporovat naši politickou hospodářskou dohodu, abychom mohli přispět k míru v této oblasti. Doufám, že během vyjednávání naše dobrá spolupráce s e- Evropskou službou pro vnější činnost bude i nadále pokračovat a doufám, že situace s lidskými právy v Azerbajdžánu se zlepší, ale k tomu musíme spolupracovat. Evropská unie a příslušné orgány v Azerbajdžánu. Toto je tedy první výměna názorů, těším se na ní a doufám, že budu mít podporu všech politických skupin pro vypracování jasných doporučení pro vyjednávání této dohody s Azerbajdžánem. Děkuji. Thank you, Miss Nikolaj. Děkuji, paní Nikolaj. A nyní stínoví zpravodajové a další poslanci a poslankyně, kteří se chtějí vyjádřit. Zatím paní Piry, paní Fotiga, pan Scholz. Zatím se přihlásili tito poslanci, ještě se přihlásili další mezi tím. Takže pan Štětina, paní Gomeš a paní Schákel. Pokud je to vše, tak to bude sedm poslanců. Navrhuji, abyste se každý omezili na dvě minuty. Nejprve paní Píry. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych se chtěla vyjádřit jako stínová, eh, jménem zpravodajky, stínové zpravodajky SED paní Lopez, která děkuje eh, za návrh této zprávy, paní zpravodajce, protože mám omezený čas, tak se zaměřím na to, co už jste říkala. To znamená, klíčové, když hovoříme s Azerbajdžánem, je demokracie, eh, právní stát a dodržování lidských práv. Pro frakci SAD je velice důležité, zdůraznit, že tam nesmí být ratifikace, aniž by tam byly jasné, hmatatelné a ukázatelné snahy, eh, nebo vůbec, aby došlo tedy k propuštění politických vězňů, takže to je pro nás eh, velice důležité, pokud chcete náš souhlas. Dále je důležité také um, musíme rovněž připomenout azerbajčanským orgánům naše původní pozici, která říkala, že tam musí být plné uznávání mezinárodním závazkům, zejména co se týče provádění rozsudku Evropského soudu pro lidská práva. Pak je zde ještě jedna věc, která chybí v té zprávě, ale možná, že to je to kvůli tomu, že k tomu došlo až teď a jedná se vlastně o ty nadcházející prezidentské volby. Vidíme, že ty volby nebo ta příprava na ty volby opravdu nejsou vůbec podle OBSE. Někteří třeba jako pan Mamadov je stále ještě ve vězení, není tam třeba dostatečná svoboda schromažďování. Takže vůbec je velice um, nejasné, zda dojde ke spravedlivým a řádným volbám. A to je také důležité, pokud by Evropský parlament měl schválit tuto věc. Ještě bychom měli uh, hovořit o tom mechanismu pro pozastavení platnosti, pokud tam nebudou dodržována lidská práva, takže ten mechanismus by měl být v té nové dohodě. A poslední bod, který už jste rovněž paní zpravodajka zmínila, uh, na Horní Karabach a konflikt v této oblasti. Frakce SAD by samozřejmě chtěla zdůraznit eh, důležitost eh, jednot, eh, jednoty integrity území Azerbajdžánu a vůbec tedy je, je stále jasné, že tedy dochází k okupaci Dokonce je zde i tedy usnesení OSN, že by tedy toto území mělo být navráceno Azerbajdžánu. A také, co se týče Azerbajdžánu a Arménie, musí být dialog mezi těmito dvěma zeměmi a musíme rovněž podpořit Minskou skupinu OBSE, respektive i tyto dvě skupiny, tyto dvě země ji musí podpořit. Takže pro frakce SAD je velice důležité, aby v tom byly podmínky. Děkuji. Nyní za ECR paní Anna Fotiga. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat paní Nikolaji za velice podrobnou Um, komplexní prezentaci zjištění a návrhu. Podle mého názoru je Azerbajdžán velice důležitý pro takovou tu celkovou geopolitickou a bezpečnostní situaci celého regionu. Když se na to dívám z tohoto prismatu, tak bych chtěla zdůraznit i jednu věc, která zatím nezazněla. Možná tedy to bylo tam dříve, ale měli bychom hovořit o roli této země eh, a o jejich spolupráci se západoevropskými orgány v boji proti terorismu, protože to je velice důležité, tato spolupráce. Musíme také potrhnout to, že tato země měla svou úlohu prosazování západních hodnot, eh, v boji s terorismem. Její úloha v provádění antiteroristických opatření je velice důležitá. Já počítám s tím, že Azerbajdžán splní své sliby, které učinil hm, dříve v tomto roce, kdy jsme se vlastně rozhodli, že to rozhodnutí posuneme, že ho odložíme, že odsuneme rozhodnutí o tom, zda doporučíme uzavření této dohody. Je důležité, aby Azerbajdžán propustil politické vězně, e, já stále počítám s tím, že splní to, co slíbili. Děkuji. Nyní pan Helmut Scholz, další stínový zpravodaj. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rovněž bych chtěl poděkovat eh, paní zpravodajce za přípravu této zprávy. Domnívám se, že musíme vzít v úvahu velice úzké propojení s dalšími zeměmi v tomto regionu. Máme zde Armény a Gruzii a chtěl bych potrhnout, že je očividné, že Azerbajdžán by mohl a měl by být také důležitým partnerem i pro Evropskou unii, protože zde vidíme mnoho snah, aby zde byla určitá komplexní strategie eh, své ekonomiky, aby tam byl dobrý rozvoj, udržitelný rozvoj, ale zároveň jsou tam i určité vazby s politickým rozvojem a vývojem zemi. Chtěl bych zdůraznit, že musí být splněna doporučení Benátské komise, které se týkají ústavy, které se týkají konkrétních e, zákonů. Je zde otázka rovného postavení mužů a žen. Takže to všechno, pak je, pak je tam třeba povinnost článku 11 ECHR, ECHR, takže to jsou všechno věci, které musí být splněny. A pak bych ještě chtěla říci, že z našeho pohledu Eh, není důležitý pouze ten ekonomický zájem. Evropská unie musí brát v úvahu celou komplexnost eh, vztahů a aspektů, které jsou i politické, environmentálně a tak dále. Ehm, a proto bych rád řekl, že se musíme dívat na konkrétní situaci v této zemi, musíme zjistit, čeho bylo dosaženo a kde stále ještě jsou rezervy eh, pro budoucí rozvoj a budoucí vztahy. Souhlasím, že propuštění politických vězňů je velice zásadní také i pro nás a pro to, aby mohli pokračovat ty vztahy. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji Helmutu Šolcovi, eh, stínovou zpravodajkou eh, pro vztahy EU Azerbajdžán je paní Zavko a pořádala mě, abych řekl pár slov její jménem. Paní Šovko je teď na misi v Nepálu a proto eh, mě mm, požádala, abych, já, abych předal omluvy za to, že nemůže být mezi námi dnes odpoledne. Paní Zasko vidí význam budoucí dohody mezi Evropskou unii a Azerbajdžánem. To bude vynikající nástroj pro rozpracování vzájemných oblastí, oblastí vzájemného zájmu, jako e, diversifikace, bezpečnost, investice, e, obchod. E, je tady projektor, je tady koridor dalšího spolupráce v oblasti plynu. Jsou tu investice. Měli bychom také trvat na implementaci základních hodnot a principů demokracie, dodržování lidských práv a právního státu. To je to, co bylo správně zmíněno ve zprávě. Dále je tady izolovaná kapitola o lidských právech. Měli bychom trvat pracovat více eh, na eh, přístupu ze strany Azerbajdžánu k oblasti dodržování lidských práv. Děkuji za pozornost, takže to bylo prohlášení paní Sovko. A teď přecházíme k paní, teď paní Gomeš. Ano, děkuji. Mm, nemá smysl tady mluvit o lidských právech a potom um, se nesnažit um, se tomu věnovat nepodívat se na konkrétní příklady. Ehm, to vlastně úplně pochybňuje eh, všechno to, eh, co se dělá v oblasti lidských práv. Tam se dosáhne opaku. Eh, má kolegyně Piry právě zmínila o to, že rozhodnutí soudu pro lidská práva propustit On osobu, to, ten, tento člověk byl neprávem uvězněn, protože kritizoval vládu a azerbajdžanská vláda nechce respektovat rozhodnutí tohoto soudu. A soud pak došlo k odvolání a soud zase kvitoval eh, eh, eh, toto rozhodnutí. Ehm, myslím si, že ehm, například jsou to novináři, ehm, všichni ti, kdo chtějí, to lidé jsou umlčováni. Nemůžeme pokračovat a předstírat, že, bude, že tady mluvíme o lidských právech ale pak ta jsou neustále narušována vládami, jako například je Azerbajdžán. Eh, velmi často eh, eh, je to korupce, o které mluvila paní Nikolaj. Není to jenom korupce v Azerbajdžánu. Jsou to je to korupce i ve Evropské unii, například Malta, to je například ona mise na, na Malta, Pilatu, mm, máme tady mm, banku, která se nevá Pilatus Bank. Eh, to je eh, místo, eh, kde... By Miss Alieva Vyrošné peníze Azerbajdžánu, eh, paní, eh, toto není jenom korupce v Azerbajdžánu, ale je to i korupce, která eh, existuje v Evropské unii a měla by nám ležet na srdci. Myslím si, že bylo rozhodnuto, že jedna miliarda má být investována do otrubí, měl by být převedena plyn z Azerbajdžánu do Itálie. Podle našich organizací několik organizací protestovalo, protože Eh, toto vnese chaos do mm, eh, celé situace, do životního prostředí a také to bude povede eh, k narušování lidských práv. Je důležité, aby evropské instituce aby mm, nadále sledovali tyto mm, závažné otázky, to znamená podmíněnost, minimální standardy, jak řekla má kolegyně Piri, musíme se na to podívat také z pohledu toho, co nastane, mm, kdyby tady došlo k dalšímu porušování. Dokonce i poslanci tohoto parlamentu byli koupeni úřady, nemůžeme to nadále tolerovat. Nemůžeme i dále toto dělat, že toto neexistuje. Děkuji, paní Gomez. Pan Štěčina. Předo, dámy a pánové, já budu mluvit česky, prosím, sluchátka. Eh, já bych se rád zmínil o dvou věcech. To je jednak o lidských právech, jak jsou zmíněna v tomto draftu, a potom o náhodním Karabachu. Co se týče lidských práv, já bych chtěl paní zpravodajce poděkovat že je zmínila tak podrobně, myslím si, že by to mohlo být vyjádřeno ještě pregnantněji. Například by se tam mimo jmen vnězněných novinářů mohly zmínit, eh, zmínit eh, sankce azerbajžánských orgánů proti, eh, proti webovým stránkám, ať už je to Radio Free Europe, Radio Liberty, Azerbajžány Service nebo opoziční noviny Azadlik, Azadlik anebo v Berlíně citovaná Mejdan eh, televize. Možná, že by se stálo za to se zmínit i o tak pitoreskních záležitostech, jako je eh, zvýšení trestu za v úvozovkách urážku prezidenta na pět let. Takový paragraf eh, vyskytující se v trestním zákoníku, to je projev diktátorského režimu. A neměli bychom to opomíjet. To jsem chtěl říci. To jsem chtěl říci k lidským právům. Na karavách už nám nezbyde čas. Děkuji. Děkuji panu Štětinovi. A teď ještě jeden kolega, který by se rád ujel slova, to je paní, paní Šake. Já děkuji, vyjádřím se stručně, protože eh, zpravodaj ze stejné skupiny jako já, mm, eh, ale eh, myslím si, že nemůžeme, musíme dostatečně ehm, potrhávat, stále potrhávat lidská práva. Mikrofon, prosím, asi máte, má vypnout. Pan kolega, děkuji. Jak řekla jsem, že asi nebudu moc připojovat k tomu, co říkala paní Nikolaj a ostatní kolegové. Co se týče Azerbajdžánu, je jasné, že význam lidských práv musíme zdůrazňovat neustále. A zajímalo by mě tady slyšet něco víc, nebo možná, kdyby se více vyjasnila podmíněnost propuštění, kondicionalita propuštění politických vězňů, protože tady se učinili, říká se, že se musí učinit významné kroky. Otázka je, co to je eh, významný krok. A doufám, že budeme schopni přijít s nějakými a kovými efekty, že budeme moci využít Evropský pak, tak abychom zajistili, že všichni političtí vězni, kteří byli e, neprávem začeně, aby byli e, propuštěni. Dále, kondicionalita parlamentní spolupráce. Souhlasím s tím, že by to mohla být příležitost, ale jenom tehdy, pokud volby budou férové a pokud to přispěje k prohloubení dodržování právního státu a demokracie. Neměli bychom zapomínat na to, že to je země, kde je místo Eh, že je zástupní prezidentky první žena, prezidenta první žena. Děkuji, Mariče. A um, blížíme se k ukončení tohoto bodu, paní Pediny. A, a prosím, mluvám se. Pan, děkuji, pane předsedo. Přeji hezké odpoledne, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji vám za pozvání, které se mi dostalo, abych se zúčastnil zasedání tohoto výboru. Máme několik kol eh, jednání, to bilaterální, o bilaterální dohodě s Azerbajdžánem. Chci poděkovat paní Nikolaj za to, že přišla s návrhem eh, doporučení jenom ke kontextu eh, našich jednání. Je na čase, abychom Eh, zmodernizovali naše bilaterální vztahy s Azerbajdžánem. Eh, už je to eh, dohoda 21 let stará s touto dohodou, mezi tím se stala řada věcí v těchto dvou desetiletích a naše vztahy, se to týkalo se našich vztahů, východní sousedství, které Azerbajdžán je od roku 2009 je důležitým faktorem, ale máme tady ještě jiné události, jako například usnadnění vízové politiky, admisní dohoda, která vstoupila v platnost v roce 2000, 2014 eh, a také program účasti ehm, azerbajdžánských úřadů. To je dohoda, která byla nedávno podepsána stejně tak jako partnerství o mobilitě. Z ekonomického hlediska je zřejmé, že Azerbajdžán je strategickým partnerem vlastní energie ehm, a eh, je klíčovým prvkem eh, pro tento koridor, který je důležitý pro diversifikaci ehm, dodávek energie a bezpečnost energie. A e, tento koridor byl definován jako klíčová priorita e, v rozhodnutí v závěrech e, Rady z roku 2015. Z politického hlediska Azerbajdžán je stabilním partnerem v obtížném regionu. Víme, že hraní, hraničí s Dagestánem na severu mm, a s Iránem na jihu. Od roku 2015 jsme jsme dostali návrh Azerbajdžánu, jde o takzvanou dohodu strategického partnerství a začali jsme s jednáními na začátku roku 2017. Je jasné, že nové bilaterální eh, dohody eh, budou vhodné v rámci našeho revidované politiky východního partnerství a bude odrážet principy eh, různého přístupu. Ehm, je důležité další zaangažovanost ehm, Azerbajdžánu nejenom v jednotlivých sektorech, jako třeba obchod, doprava, vzdělávání, ale co je velice důležité, jsou oblasti jako právní stát, ehm, za lidská práva a vůbec širší ekonomické aspekty. Dvě důležité politické události se nedávno odehrály 24. listopadu. Eh, to byl summit eh, s účastí prezidenta Alieva. A eh, v prosinci, 9. prosince, to byl dohoda o spolupráci, která byla spolu organizována paní Morgerini a panem Benžerovem. Od té doby jsme měli celou řadu kol, je vyjednávacích pět kol, eh, šlo na politickou součást, pak eh, eh, to byla část, která se týkala obchodu. Jen stručně k výsledkům, jednak politická část, část týkající se bezpečnosti, myslím si, že tady došlo k značnému pokroku. A Dohoda eh, bude začlenovat eh, opatření o politickém dialogu a bezpečnosti, bude se týkat demokracie a lidských práv a chtěl bych zúraznit, že je tady také eh, pasáž o lidských právech, to je to, na čem tady už padlo předběžné, předběžná dohoda. Potíže ještě zůstávají v politické části a v jiných oblastech. Co se týče oné sektorální části, minulý týden eh, už byla bylo ukončeno devátá kapitola, šlo o životní prostředí, vědu, ochranu spotřebitelů, eh, zaměstnanost a eh, sociální politika, mládež, cestovní ruch, sport a vzdělávání a už brzy dosáhneme dohody, zavřeme dohodu o eh, eh, kulturním a interkulturním dialogu. Dále půjde o dopravu a energii. A eh, konečně k části, která se týká obchodu. Mm, tady máme za sebou dvě kola vyjednávání. Eh, výbor INTA eh, byl informován mými kolegy, bylo to eh, v lednu. Tady jsme měli dosud diskuze o obchodování s produkty, průmyslové standardy, transparentnost, standardy týkající se bezpečnosti potravin, fytosanitární opatření právo rušení vlastnictví, dále soutěž, veřejné zakázky, udržitelný vývoj a vzájemná správní eh, spolupráce v oblastech celních. Eh, dobrého výsledku bylo dosaženo v posledním kole a tři z těchto kapitel byly už eh, dočasně, byly zatím předběžně uzavřeny. Jde o vzájemnou spolupráce v oblasti celních záležitostí, ale je jasné, že Tady se vznikají určité potíže a je to taková obtížná fáze pro Azerbajdžán jde o, jde o pomoc, jde o členství eh, v ASEANu. Světové organizaci zdraví. Děkuji. A konečně paní Nikolaj, zpravodajka. Chtěla jsem poděkovat všem kolegům za jejich připomínky Eh, doufám, že my všichni se shodneme na tom, že lepší cesta pro komunikaci a výměnu je samozřejmě spolupracovat. A proto vítám, že na tom se shodneme. A vítám přípravu té dohody, která by měla být uzavřena v rámci společné evropské politiky sousedství a vítám, že skutečnost, že Azerbajdžán do této politiky sousedství je mm, zahrnut. A myslím si, že tady bychom mohli hodnotit, měli dosáhnout otevřenějšího přístupu ze strany azerbajdžanských orgánů vůči Evropské unie. Lidská práva, ano, vzbuzují obavy. Příště, až budu v Baku s naší delegací, eh, se na to zaměříme při jednání s příslušnými úřady a tam budeme moci vidět, jak vypadá ta situace s politickými vězni. Děkuji tak eh, o zmínce o té bezpečnost o tom bezpečnostním rozměru té oblasti, protože, jak víme, Azerbajdžán se stává transitní zemí těch, kteří rekrutují osoby které eh, se potom angažují v syrské válce, jak za Asada, Asada, tak za ISIS. Eh, eh, já toto projednám s příslušnými justičními orgány v Azerbajdžánu a očekávám vaše pozměňovací návrhy a doufám, že budeme moci zlepšit naše vztahy. Já jsem si naprosto jistá, že to bude skutečně k užitku nás všech, zejména v té tak turbulentní době eh, s tímto silným Ruskem. Eh, vidíme, jak dopadly volby včera. Je důležité, abychom posílili naše vztahy, abychom měli úzkou spolupráci s Azerbajdžánem. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkuji. Děkuji. Mm, Lhuta pro předkládání pozměňovacího návrhu je 4. dubna do 11 hodin. E, jestli souhlasíte, všichni můžeme přejít e, k dalším dvěma bodům 6 a 7, e, které se týkají druhé výměny názoru týkající se uzavření rámcové dohody mezi EU a členskými státy na jedné straně Austrálie na druhé straně. E, v srpnu 2017 byla tato dohoda podepsána. E, bylo předloženo 62 pozměňovacích návrhů před lhutou, která byla 22. E, února. Spravodajem je Francisco Jose Milan Mon. On vypracoval pět kompromisních návrhů a dám mu hned slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já mohu být stručný, již jsem měl příležitost um, předložit dvě nejdůležitější záležitosti. Uh, jedno je tedy to doporučení, k tomu jsem neměl vůbec žádný pozměňovací návrh. A druhý se týká doprovodného usnesení. Jak jste to řekl vy sám, dostal jsem 602 pozměňovacích návrhů a z nich vlastně ty příhodné, z těch příhodných je 14. Eh, chtěl jsem doplnit eh, s, eh, svou zprávu o tyto ideje, které z nich vzešly a i já sám předložím Mm, kompromis, svůj pozměňovací návrh k tomu také. E, takže snížil se počet na 50 e, různé pozměňovacích návrhů. Někteří poslanci nepředložili žádné pozměňovací návrhy. Rád bych řekl, že tedy z toho všeho, na základě toho procesu jsem vypracoval pět kompromisních návrhů, eh, které jsem projednal s těmi, kteří předkládali pozměňovací návrhy. Jedno se týká multikulturní společnosti v Austrálii. S panem Tanokem jsem na tom pracoval, který předložil eh, hlavní pozměňovací návrhy, také eh, poznámky týkající se budoucí obchodní dohody. Tady jsem spolupracoval s panem Petrlem, ale nemohl jsem zapracovat pozměňovací návrh pana Šoleho. Potom otázku pana Paeta a Tanoka jsem opět zapracoval k otázce lidských práv původního obyvatelstva domorodců. A také jsem k tomu předložil svůj pozměňovací návrh a e, potom ještě další pozměňovací návrh pana Petrleho a Tanoka. A jak už jsem řekl, projednával jsem to s těmi, kdo pozměňovací návrhy předložili. Eh, dovolte, abych poděkoval všem, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji také za jejich flexibilitu a za konstruktivní přístup ke spolupráci. Pak tady jsou další pozměňovací návrhy, které jsem nezohlednil v kompromisních návrzích. Některým z nich se vyjádřím dám to do bloku určitého. Některé ty otázky se prostě týkají toho, co už jsem já předložil ve své zprávě, proto tedy jsem je nezahrnul. Další mi přišly redundantní, protože neměli žádný přínos k tomu, co už jsem detailně vysvětlil a přispělo by to spíše k nerovnováze textu. Tady mm, se jednalo o dokumenty australské vlády a detailní věci ke všem oblastech. Já si myslím, že my se musíme soustředit na to, co se týká vztahu Evropské unie a Austrálie a ne prostě vstupovat do interních záležitostí Austrálie. Potom tady máme určitá tvrzení v pozměňovacích návrzích, které rozhodně nezdílím. V jiných případech také proto, že se snažili jaksi vyškrtnout mé návrhy a to já nebudu akceptovat a také to zohledním v přípravě hlasovacího lístku, eh, protože tady existovala snaha vyškrtnout například téma v souvislosti s Ruskem a tak dále a to je podle mě nepřijatelné. Mm, já si myslím, že my se snažíme spíše zdůraznit spolupráci EU-Austrálie v zahraničních vztazích a to eh, by ztratilo na mm, závažnosti, kdybych přijal ty pozměňovací návrhy, o kterých hovořím. Otázka migrace, tam jsou určité odstavce, ale ani tady bychom neměli vstupovat do velkých detailů, domnívám se. Uh, a proto tyto pozměňovací návrhy k tomuto tématu nepodpořím protože by to bylo částečné opakování toho, co jsem předložil já, znamenalo by to opět nerovnováhu. Eh, eh, bude třeba aktualizovat text, protože 8. března eh, to z Chile byla podepsána dohoda o transpacifickém partnerství a jak víte, bylo to jaksi oslabeno tím, že vystoupily Spojené státy. Čili bylo to podepsáno 8. března a to jsem nemohl samozřejmě zohlednit v tom původním textu, který jsem vypracoval předtím. Takže jeden pozměňovací návrh, který na závěr prostě předložím, je také aktualizování na základě této podepsané dohody. A očekávám eventuálně vaše e, příspěvky. Budete-li chtít něco vysvětlit blíže, rád to samozřejmě učiním. Děkuji. Thank you, Francisco. Děkujeme, Francisco. A nyní prosím stínový zpravodajové za SED, pan Rasis. Mikrofon, prosím. technický problém s mikrofonem u mluvčího. The micro is on. Can you take another micro? Prosím, přejděte k jinému mikrofonu, říká pan předseda. Děkuji za slovo, ještě jednou, pane předsedo. Hm. Eh, je tady určitá konvergence mezi orientací této zprávy a naším postojem. Už jsme diskutovali o této otázce a zpravodaj prokázal velikou otevřenost eh, při naší spolupráci. Za tomu velice děkuji. On měl trošku obavy, mm, eh, ale výsledek si zaslouží, abychom ho podpořili, protože on tady chce se soustředil na dlouhodobé posílení eh, našich vztahů, tedy vztahů EU s Austrálií v rámci geopolitické situace a to my podporujeme. Mm, a také se jedná o posílení těchto vztahů a já se domnívám, že tato zpráva by se měla ale odkazovat také na všechno, co přibližuje obě tyto, oba tyto významné regiony. Máme tedy určité obavy a proto jsem předložil pozměňovací návrh v rámci naší politické skupiny týkající se Up Originu, čili domorodců eh, eh, jejich situace v Austrálii je komplikovaná. A Domnívám se, že je třeba toto zmínit, je třeba odkázat na tento problém a e, navrhovat řešení. A potom e, nám nezbývá podávat více pozměňovacích návrhů, protože ve většině textu, jak si e, rozpoznáváme, i náš postoj. A já jsem měl možnost vysvětlit panu zpravodajovi eh, naše připomínky a proto budeme odpovídajícím způsobem hlasovat zítra. Děkuji. Shadow. Další stínový zpravodaj, pan Častovek. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu stručný až telegrafický. Samozřejmě nejprve gratuluji svému starému příteli za vynikající zprávu. Dnes je to vlastně podruhé, kdy projednáváme tento návrh zprávy. Má frakce a já jako koordinátor jsme byli spokojeni už s tou původní zprávou, takže spíše jsme tam navrhli nějaké takové eh, pozitivnější návrhy, některé jemné zprávy. Já jsem velice rád, že on vzal v úvahu do kompromisu několik mých návrhů. Vím, že už od té doby, kdy byla ta První výměna názorů tak byla uzavřena komplexní a progresivní dohoda CPTPP o transpacifické partnerství. Pak tam byla ta rozhodnutí pana Trumpa a e KR zítra bude hlasovat pro všechny kompromisy a celkově také bude hlasovat pro tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, pane Charlesi Tanaku. Ještě někdo se chce přihlásit do diskuse? Pan Salafranka. Děkuji, pane předsedo. Jako zbytek kolegů bych rád řekl, že jsem si velice pozorně připravil a pročetl na vrch kolegy a sdílím slova mých kolegů, že tento návrh jistě posílí ehm, přípravu, eh, pardon, posílí naše vztahy Evropská unie, Austrálie. Austrálie je také významným partnerem v boji proti terorismu, eh, také v boji eh, proti klimatu klimatickým změnám v souvislosti s pařížskou dohodou. Důležitý je také dialog o migraci, kterou máme s Austrálií. Austrálie také přijímá uprchlíky a také je to významné v bilaterální oblasti tam, kde, jak pan Milian eh, upozorňuje ve své zprávě, Austrálie se účastní eh, také eh, pomoci při překonávání krize a spolupracovali jsme nejenom v oblasti politického dialogu, ale jedná se také o otevření se eh, obchodu v této dohodě, protože si myslím, že tato obchodní dohoda umožňuje lépe čelit výzvám. Máme tady i citlivé otázky. Připomínám, že všechny obchodní dohody mají určité citlivé stránky. Pane předsedo, já bych si dovolil požádat pana zpravodaje, bude-li to ehm, považovat za příhodné, zda by nám mohl něco říci k tomu, jakým způsobem by eh, téma Brexitu mohlo eh, ovlivnit eh, ratifikaci této dohody. Ehm, já vím, že to není zásadní téma, ale víme, že Spojené království má specifické vztahy s Austrálií. Čili nevím, zda vůbec je možno takový bod ohodnotit. Eh, jinak eh, děkujeme za tuto seriózní práce, jak už řekli všichni ostatní kolegové. Děkuji za tuto zprávu. Děkuji vám, pane předsedo. So. Okay, then if there are no further... Dobře, takže pokud už se někdo další nehlásí o slovo do rozpravy, tak eh, tuto rozpravu zakončím. Ještě Charles? Já bych vlastně jenom chtěla trošku zareagovat na to, co teď říkal pan Salafranka. Já jsem vlastně vůbec nehovořil o Brexitu, ale už jsem o tom hovořil při té první výměně návrhu, názorů. Paradoxem je to, že pokud jste, že ti, kteří chtějí ten tvrdý Brexit, tak ti pořád říkají o tom, že jsou zde ty anglo eh, vztahy s eh, Kanadou, USA a Austrálií, hovořili o tom i během té kampaně. A myslím si, že to vlastně najednou jim zazvonil takový jakýsi budiček, kdy bývalá ministrině eh, řekla, že prostě Británie se bude muset zařadit do fronty na všechny a čekat, až na ní přijde řada s tím, až na nějakou dohodu obchodu. A že přijde o tento velký trh a e, celá ta myšlenka, že Spojené království může dále pokračovat v rámci svého impéria, e, že, že dále bude uplatňovat tuto politiku, že bude obchodovat se svými anglo eh, mluvícími zeměmi, tak to se ukázalo jako jedna z takových dalších eh, planých slibů a lží, které byly učiněny během té kampaně. Pan Fox také říkal, že už hned dne, den po Brexitu všichni budou usilovat o to, aby mohli se Spojeným královstvím uzavřít smlouvy o volném obchodu, že to vlastně tady bude ve formě stovek těchto dohod, ale najednou se to ukázalo, že to bylo mm, vlastně bylo velkým šokem jaká ta situace byla. A nakonec tedy vlastně bylo řečeno, že Commonwealth vlastně zatím nemá žádný velký zájem aby v podstatě eh, nahradil svými trhy trhy eh, evropské 27, aby vlastně uvolnil své trhy pro um, Spojené království. Takže celkově to vlastně nevedlo někam a já tady už říkám vlastně to, co jsem říkal už dlouho. Země, které mluví anglicky, jako Austrálie, Kanada, Nový Zéland um, a tak dále, ty spíše chtějí, eh, spíše stojí frontu na to, aby měli dohodu s Evropskou unii. Představte si třeba, že by Španělsko se rozhodlo odejít z Evropské unie a myslelo by si, že zkrátka najednou celá Latinská Amerika s nimi bude chtít obchodovat a že vlastně eh, obnovíte ty své skvělé obchodní vztahy s Latinskou Amerikou které byly v minulosti. Takže musíme se zkrátka probudit, musíme se podívat pravdě do očí. A já jsem velice rád, že se na to ptal pan Salafranka, protože já už vlastně celé roky jsem říkal, ano, děkuji už, pane Charlesi Tenoku, děkuji a ještě pan zpravodaj na závěr, pan Milan Mon. Budu stručně. Velmi stručně. Dovolte, abych nejprve velice poděkoval eh, stínovému zpravodaji za socialisty panu Sisemi Mm, eh, eh, viděli jsme, eh, jak se zlepšila zpráva na základě naší spolupráce. Děkuji za jeho milá slova, zejména co se týče té otázky práv domorodců. Jistě jsme našli společný jazyk a mm, od roku 2008, myslím, jsme přispěli k tomu, že jsme dávali doporučení v této oblasti a myslím, že jsme došli k dobré formulaci v tomto textu textu. Děkuji za vaše milá slova. Děkuji také Charlesovi Tanokovi, se kterým spolupracujeme již mnoho let od roku 2004. Já jsem zapracoval celou řadu jeho pozměňovacích návrhů do mého kompromisu a e, aby byla zachována proporcionalita a Samozřejmě jsem začlenil přednostně právě návrhy Charlesa Tanoka. Mm, podívejme se na to otázku Brexitu. My i s kolegou eh, Sala Frankou máme silné přátelství, nejenom proto, že pocházíme ze stejné země, ale i ze stejné politické skupiny. Děkuji tedy všem Eh, děkuji za to, že jsme dosáhli urč- dohody určitého souladu. A to, co jí řekl tan- eh, Charles Tanok, vlastně trošku i mým jménem, myslím si, že to, k čemu došlo v minulých letech vztahy mezi Austrálií a Evropskou unii, eh, se velice rozšířila. Myslím si, že jsou silnější než vztah Spojeného království s Austrálií. A zcela zásadní je tedy vztah EU-Austrálie. A očekávám, že i ta obchodní dohoda o volném obchodě, která, která se bude vyjednávat eh, o volném obchodu v příštích měsících, k tomu přispěje, je třeba skonsolidovat a prohloubit eh, toto partnerství Spojené království odchází, ale ze strany Australu jistě zůstane partnerství s Evropskou unii. Já stejně tak jako mnozí eh, kolegové jsme si nepřáli Brexit, ale musíme respektovat toto rozhodnutí. Eh, I socialistům je to líto, ale eh, jistě vztah mezi jaksi Evropským parlamentem a parlamentem v Australii zůstane zachován a to, k čemu došlo minulý rok, čili posílení setkávání vedoucích představitelů Hmm, a je třeba ještě překonat. A to pomůže jistě eventuálně překlenout tu propast, ke které, nebo k mezeru, ke které by mohlo dojít eh, po Brexitu. Hmm, děkuji všem, kteří přispěli k vypracování vyrovnaného návrhu a mm, e, máme velký e, zájem samozřejmě na intenzivních vztazích s Austrálií. Francesco, děkuji za závěrečné poznámky. E, zatím, co se hovořil, tak ještě pan Kastal dožádal, aby mohl pohořit. Je trošku obtížné říct něco po té, co jste měl tyto závěrečné poznámky, ale pokud místo předseda si přeje hovořit, co mohu s tím udělat? Ne, to nevadí, jenom jsem já jsem protal žádal předtím, já jsem stínový zpravodaj, tak jsem si říkal, že by mě bylo uděleno slovo všem stínovým zpravodajům, ale to nevadí. Nic to nemění na situaci. Ano, jsem v kontaktu se zpravodajem, takže není žádný problém, nechci mm, tady dělat žádné potíže, tady mm, komplikovat práci výboru. Ano, já bych vám byl, dal slovo, kdybyste tady byl, býval. Myslím si, že jste přišel během eh, naší diskuze. Eh, samozřejmě, že se s tím vyspravili, to vím, a jste na mém seznamu, a vy jste se neobjevil, nebyl jste tady, takže co s tím mohu dělat? Já jsem přišel, když pan Salafranka mluvil. Takže to bylo během diskuse, ale to není podstatné, nechci tady dělat nějaké potíže s tím, jenom jsem prostě přišel během, eh, kdy se diskutovalo o tomto bodu a nevidím žádný problém. Není to velké téma. Dobrá, děkuji. Eh, řekl jste to, řekl jste, co jste chtěl, děkuji, jsou další žádosti o slovo, není tomu tak. Takže hlasování na AFETu je naplánováno na zítřek dopoledne, ráno, 20. března. Další bod na našem pořadu jednání. Myslím, že pro dnešek jsme hotovi. Dobrá, přeji vám ještě hezký zbytek dne a chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří vydrželi až do poslední chvíle.